12. Zápis a přijaté texty zasedání 39. jsou k dispozici. Má někdo námitku? Nikoliv. Pan Barry Madlener mi předložil svou demisi eh, a střeknutí se eh,